La séance est ouverte. Takže zahajuji za, uh, naše zasedání. Uh, k programu nejsou připomínky, můžeme jej tedy považovat za schválený. Nemám žádná sdělení pro vás, takže můžeme rovnou přistoupit k jedinému bodu na dnešním pořadu jednání a je to prezentace eh, podkladu k úvahám o budoucnosti financování Evropské unie. Tento dokument, který má sloužit jako podklad k úvahám, nám předložil komisař Ottinger, který má na starosti rozpočet a lidské zdroje. To bude také, pane komisaři, příležitost eh, promluvit o zprávě Monty o vlastních zdrojích. Takže děkuji vám velice, pane komisaři že jste vyjádřil přání přijít nás seznámit s vaším podkladem, vaším dokumentem a dávám vám slovo. Verehrter Herr Vorsitzender, Damen und Herren. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám moc krát za pozvání. Já vám velice rád představím tento dokument, který komise považuje za takový startovní výstřel, který má vytvořit základ pro konstruktivní partnerské a kolegiální porady, které by měly v příštích desetiletích utvářet finanční a rozpočtovou politiku Evropské unie. Dnes jsme eh, na kolegiu schválili tento dokument, eh, který se z převážné části týká politiky soudržnosti, eh, která náleží týmu kolegyně Krecu. A já bych vám dnes chtěl povědět o hlavních bodech tohoto dokumentu a o strategii a poté budu reagovat na vaše otázky, připomínky a kritiku. V podstatě eh, tu máme dvě nebo tři eh, mezery, které v příštích desetiletích budou strukturálně eh, zásadní. Mezera jedna a je jedno, jaká bude přechodná doba. Velká Británie už nebude členem Evropské unie a tím pádem už nebude se účastnit eh, evropského rozpočtu. Eh, Britové eh, jsou zodpovědní za 16 našich příjmů a to navzdory britskému rabatu a strukturálně tak bude chybět ročně 10 až 11 miliard euro v rozpočtu. A za druhé, Vidíme tu odpověď a šanci v tom, že bychom mohli lépe evropsky přistupovat k novým úkolům a problémům. Ne všechno z toho si bude žádat finanční prostředky, ale většinou jsou finanční prostředky k plnění těchto úkolů nutné. Proto například v oblasti migrace a uprchlíků a ochrany hranic a kontroly hranic a dále eh, se to týká eh, boje proti terorismu a potom další důležité oblasti bezpečnosti, respektive vnější bezpečnosti a obrany a právě tak vnitřní bezpečnosti. O výši, kterou je smysluplné do těchto eh, oblastí investovat, je možné hovořit, ale každopádně to musí být miliardové částky, které musí být k dispozici eh, systematicky každý rok. A za třetí, tu pak máme další mezeru, kterou bychom měli pokrýt a které se chceme věnovat. A to sice eh, při čerpání externích fondů, zejména Fondu pro rozvojovou pomoc, eh, které by tedy měly být začleněny do evropského rozpočtu tak, aby parlament mohl vykonávat kontrolu nad rozpočtem, což je jeho výsostné právo. To jsou tedy dvě nebo tři díry, 20 miliard euro ročně nebo více. Domníváme se, že evropské instituce, jmenovitě komise, musí se tímto problémem zabývat. Musíme zjistit, jaký příspěvek můžeme přinést k tomu, abychom tyto díry zaplnili. To znamená ne požadovat více peněz, ale spíše hledat řešení. Modernizaci, zjednodušení našich programů, více flexibility v rámci rozpočtových roků a mezi kapitolami a programy. Možná i pře rozdělení, případně obhajitelné škrty. Naše, náš přehled o výdajích je základem pro to, jak přistupujeme ke všem velkým programům. V sektoru zemědělství, v obou pilířích, ve strukturálních fondech, ve fondu soudržnosti, v sociálním fondu, v Connecting Europe Facility, v Horizontu 2020 a i v Junkrově plánu. Pokud splníme tyto domácí úkoly, tak dosáhneme svého cíle. Výbor pro rozpočet a výbor pro rozpočtovou kontrolu má poslance, kteří ze svých regionů vědí, jak programy fungují a kde je potřeba investovat a jejich rady jsou nesmírně proto významné. Cítíme se povinni posílit evropský rozpočet, aby parlament a komise mohly fungovat ještě lépe a ještě efektivněji. Je třeba, abychom sami sáhli k některým opatřením, abychom i my byli důvěruhodní, důvěryhodní abychom se mohli obracet na členské státy a žádat po nich opravdové reformy eh, evropské rozpočtové struktury. Máme tu tedy eh, tři díry eh, a po Brexitu čistí plátci nebudou ochotní Brity nahradit v plné výši a tím pádem prostředky ztracené odstupem Velké Británie budou eh, chybět. Je tedy třeba vytvořit spravedlivý mix mezi více penězi eh, Evropské 27 a určitými škrty. V druhé polovině roku eh, budeme hovořit o rozdělování těchto škrtů a těchto, tohoto většího množství peněz v poměru 50-50 nebo 60-40 nebo 40-60. U těch nových úkolů, jako je obrana, jste už eh, dostali návrh, eh, navrhujeme v příštím rozpočtovém rámci eh, několik miliard ročně, 500 miliard na výzkum v obraném sektoru. Pokud se chceme pouštět do nových úkolů, abychom odlehčili členským státům, pak musíme účinně chránit vnější hranice tak, aby vnitřní hranice eh, už nebylo nutné kontrolovat. Tím šetříme členským státům peníze, tím naplníme úkoly, které jsou v jejich zájmu. Což si žádá ale čerstvé peníze. 80% nejméně. A malou část bychom měli získat přerozdělením a flexibilitou. Ta třetí díra, tedy to začlenění eh, mimo rozpočtových fondů do hlavního rozpočtu, eh, do toho bychom se měli pustit, ale jenom pokud budou ty fondy eh, naplněné prostředky. Pokud peníze z toho fondu zůstanou mimo, nedostanou se do členských států, tak v podstatě to nebude hra s nulovým součtem, ale bude to hra se záporným součtem. 100% prostředků by mělo plynout do členských států na plnění úkolu z hlavního rozpočtu, eh, k čemuž je nutná také spoluodpovědnost parlamentu. Já se cítím povinen jak to jen jde, vykazovat přidanou hodnotu z každého investovaného eura, což je v souladu s naším principem subsidiarity a pouze tak získáme také souhlas členských států. Já bych chtěl zmínit čtyři typické příklady, protože v tom eh, dokumentu Reflection Paper se zabýváme taky myšlenkovým experimentem, co je to vlastně přidaná hodnota. Dá se nějak rozpočtově definovat? Pokud v oblasti výzkumu eh, financujeme velký společný podnik, eh, Joint Undertaking, což je projekt společného významu, který by žádný členský stát neutáhl sám, tak hledáme partnery z oblasti průmyslu, je to Evropa nebo některé členské státy plus průmysl. Je to tým eh, veřejného a soukromého sektoru. To potom, pokud vyjde, je to jasná přidaná hodnota. Pokud například eh, chceme zmodernizovat železniční systémy, eh, kofinancovat je v rámci Connecting Europe Facility přeshraničně přes 6-7 členských států, tak to vede k jasné přidané hodnotě. To je zatím jasné. Těžší už je předvstupová pomoc pro Srbsko, například, eh, jaká je tam přidaná hodnota pro Evropskou 27. V uplynulých letech eh, panovala v západním Balkánu eh, strašlivá občanská válka a poté se Srbsko přihlásilo k našim hodnotám k tomu, že nechce vést vzbraněmi náboženské války, že nechce chránit své eh, hranice tanky, neusiluje o vytvoření Velkého Srbska eh, a tak dále. A kromě přístupového vyjednávání eh, si myslím, že předvstupové finance jsou přidanou hodnotou protože z této země nemáme žádné uprchlíky, žádnou válku, žádné vojáky tam nemusíme posílat. To je jasná přidaná hodnota, která se sice nedá vyčíslit v eurech, ale každý člověk by ji měl zdravě chápat. A zbývá čtvrtý bod. Když se podíváme na venkovský prostor v eh, Bulharsku a chceme financovat eh, železniční trať ze Sofie pro přepravu zboží a zaměstnanců, je to přidaná hodnota pro Evropu? Není to přidaná hodnota pouze pro Bulharsko? Já si myslím, že když se v členských státech zvýší, nebo pokud je hrubý eh, domácí produkt 10 tisíc, zatímco i v jiných je to 50 tisíc, tak je to v Evropě velká diskrepance která, neposil, která um, by měla neoslabovat silného, ale posil, uh, posilovat slabého. Takže podle mého názoru i tady uh, vidím přidanou hodnotu pro evropské občany mimo Bulharsko. I pro evropské vlády mimo Sofii. Takže na těchto konkrétních příkladech eh, se můžeme zamyslet nad eh, společnou definicí přidané hodnoty. V našem dokumentu chceme navrhnout zrušení všech slev, všech rabatů. Podle toho mota, že když to neplatí pro Velkou Británii, tak ani pro někoho jiného. To znamená jednoduše, nebyrokraticky a spravedlivě, aby zkrátka platilo to též pro všechny zúčastněné. Otázka vlastních zdrojů. Tak tady s napětím čekám na vaši zprávu, která má vzejít z vašeho středu. A my bychom chtěli diskutovat o návrzích Maria Montiho z toho Reflection Paper. Já si myslím, že při nejmenším tam, kde legislativ, kde legislativa eh, stanovuje eh, evropské příjmy, například v systému ETS obchodu s emisemi CO2, kde eh, máme evropskou politiku, jako je klimatická ochrana. V, Ko- v Kodani to tak nebylo, v Paříži a v Marrakeši už ano kde byla Evropa zastoupena jednotně. Tam byl stanoven jednotný evropský emisní cíl do roku 2030 a 2050, což je zadání pro průmysl eh, a eh, s emisními povolenkami se obchoduje na burze, každým rokem jich eh, ubývá těch emisí a stojí to nějakou cenu. Takže je na snadě, že když legislativa z parlamentu stanoví nějaké příjmy, tak ty příjmy náleží Evropě. To jsou vlastně dvě strany téže mince. Potom eh, bychom chtěli otevřeně hovořit o tom, že horní hranice, která v těchto letech platí, eh, nemůže být udržena. To si řekněme zcela upřímně. Pokud eh, silná země, Velká Británie, odejde, země, která je čistým plátcem, tak ty příjmy chybí. A pokud přijdou nové úkoly, tak Evropská 27, 27 národních vlád a parlamentů musí být ochotno dát nám více peněz. Musíme členské státy poprosit o to, aby dávali více peněz do evropského rozpočtu. Evropský rozpočet je v nejbližších letech strukturálně podfinancovaný. A e, myslím si, že nemůžeme se pouštět cestou dluhu a ani se touto cestou pouštět nechceme. Je zapotřebí, aby členské státy vnímaly evropské úkoly a byly ochotny zvýšit e, své příspěvky. A kromě toho je třeba je přesvědčit ke schválení jednoho nebo dvou nových vlastních zdrojů. Dlouho jsme se radili o otázce kondicionality. A sice nejen u fondu soudržnosti, u všech investičních programů. Měli bychom eh, u e, evropských financí stanovovat určité e, podmínky, nejenom administrativně technické, ale materiální podmínky. A tady se mi zdá, že naše investiční programy by měly posilovat regiony, zvyšovat jejich konkurenceschopnost, stabilizovat trh práce, vytvářet investiční pobídky, což je všechno dokumentováno v evropském semestru. A pak tu máme otázku eh, doporučení pro jednotlivé země. Tato doporučení musí být ještě lepší, aby eh, dříve mohly členské státy a regiony podle nich jednat, k čemuž by jim mělo pomoci docílit eh, čerpání fondů z evropských financí. Domníváme se, že tento úvahový dokument je spíše předložen k reakci členským státům. Vy budete bojovat za nutné příjmy, ale členské státy musí především říci, za co jim Evropa stojí, za co jim stojí Evropská unie. A já si myslím, že e, při posledních volbách ve Francii došlo ke stabilizaci evropského projektu který čelí výzvám zvenčí a je z dobrých důvodů v zájmu členských států zasadit se o více Evropy, tak aby Evropa mohla plnit více úkolů a aby Evropa mohla také mít vyšší výdaje, k čemuž potřebuje vyšší příjmy. Já navštívím v nejbližších měsících všechna hlavní města a budu tam za to eh, orodovat v, členských eh, parlament, eh, v parlamentech členských států a já prosím i vás, kteří máte autoritu poslanců Evropských, Evropského parlamentu, abyste činili to tež. V číslech to znamená pro příští desetiletí, že buď máme zhruba 150 miliard momentálně v tomto víceletém finančním rámci. To znamená, že z toho bude buď 125, když odpadne Velká Británie a nikdo ji nenahradí, anebo 140, anebo až 160. Tady si myslím, že taková je ta politická dimenze. 120 až 160. Více eh, Evropy eh, pokud, pokud, chceme hodně úkoly, pokud chceme hodně úkolů a hodně Evropy, tak 160. Pokud chceme málo Evropy a málo úkolů, pak je to 125. Příspěvek 1%. Takže v těchto dimenzích se pohybujeme. K časovému harmonogramu. Jsme ještě eh, otevření otázce, zda 7 let nebo 5 let a nebo 5 plus 5. Chápu velice dobře, proč mnoho poslanců chce 5. Naopak mnoho zemí soudržnosti eh, chce 7 let. Možná pokud bychom to provedli chytře, tak by mohla vzniknout možnost 5 plus 5 let pět let závazně, potom přeskom v polovině období a dalších pět let jako takový eh, bezpečnostní plán, rezervní plán. To by mohlo pomoci, pokud by existovala nějaká definice toho, co to vlastně znamená to plus pět. Pět let je jasných, ale co je těch plus pět potom z hlediska evropského rozpočtu? Já bych vás chtěl poprosit, i když Jste právem netrpěliví, jak to bude s MFF, tak prosím dejte nám čas na to, až zjednáme jasnost a jistotu v rozpočtu. Proces Bílé knihy je pro komisi velice důležitý. Úvahové dokumenty eh, skýtají konkretizaci a já bych vás chtěl požádat, abyste u tohoto dokumentu i u dalších dokumentů, které se týkají financí, abyste se velice intenzivně podíleli. Za několik let každá frakce, každá, každý poslanec a každý výbor eh, na, má zájem na tom, aby jeho očekávání eh, byla v návrhu komise obsažena v co největším rozsahu a co nejdříve. Ten proces Bílé knihy potrvá e, do e, začátku e, příštího roku. Je potřeba vyčkat na výsledky. A víme, že v Brexitu jsou další spoždění a já očekávám, že kapitola finance a otevřené účty nebudou příliš dosahovat pokroku do konce letošního roku. Ale finanční plán bez, věd, bez informací, bez vědomostí, co to znamená, že konečné platby v roce 2020 a 2021, co v nich, co v nich bude chybět? Budou se Britové chtít dále podílet? Budou se chtít dále eh, podílet na naší rozvojové politice v Africe, anebo ne? Takže na tuto otázku najít odpověď to mus, to, a potom si vyslechnout eh, Michela Barniera a potom eh, s tím jít na komisi, to si myslím, že to bude spíše v příštím roce, rozhodně před letní pauzou v roce 2018. Pokud budete ochotní vzít to na vědomí, tak eh, já si myslím, že nemohu dokončit, nemohu splnit závazek komise, kterým je eh, konec roku 2017. Pokud se něco tedy zásadně nezmění. A potom poslední bod. A proto očekáváme nějaké zadání od Rady, parlamentu a Evropské rady. Jaké časové okno máme na ty vážné, eh, důkladné rozhovory. Ta okna jsou dvě. Jedno je po evropských voleb, po evropských volbách, tedy po letní pauze 2019. Tedy i po této komisi Nová komise přijde nejdříve v listopadu 2019. Tím zbývá jeden rok mezi koncem 2019 do konce roku 2020. To je jednočasové okno. A to druhé je eh, jaro 2018 až evropské volby. To je taky jeden rok. Ten čas je stejně dlouhý v obou těchto oknech. A ten časový pres do roku 2020 už existuje ale máme také další vlastně časový tlak v podobě e, evropských voleb. My poskytujeme službu, my akceptujeme obě, oba časové plány, obě časová okna, ale přesto si myslím, že u toho prvního časového okna, že něco, že něco mluví pro něj. A sice vaši zkušenost e, už dlouholetých poslanců, ne všichni z vás se po volbách vrátí, e, potom sehraná komise a zejména to, že naposledy byly rozhovory hotové v, prosinci 2013 a rok 2014 byl naprosto ztracený. Nic se neinvestovalo, nic se neimplementovalo a Evropa ztratila zkrátka jeden důležitý rok. A mimochodem za dva dny máme polovinu MFF, tři a půl roku. Nicméně pokud je o závazky u projektů, které realizujeme nebo chceme realizovat prostřednictvím investičních fondů, a které jsou důležité pro konkurenceschopnost, životní standardy, pracovní trh, tak tam ještě ani zdaleka nejsme u 50%. Tady je obrovské spoždění, které v roce 2019-2020 se potom jaksi pře, přelije dále. A důvod je, že o, let, o v probíhajícím víceletém finančním rámci se rozhodlo příliš pozdě, který se nemilosrdně škrtal, vyjednávalo se o něm e, zuby nechty. A kdo to s Evropou myslí dobře, kdo chce využít čas od 1. ledna 2021, tak ten by měl být hotový dříve. To je ponaučení, které si musíme vzít z minulého vyjednávání mezi parlamentem, radou a Evropskou radou. Děkuji vám moc krát a jsem velice zvědavý na vaše reakce a na případné další rozhovory v nejbližších měsících. Merci, Děkuji, pane komisaři, za eh, toto velice stimulující živé slova. Každý eh, stojí před svou odpovědností, kdy se musíme rozhodnout, jakou chceme mít Evropu a kdy máme vybudovat, sestavit rozpočet, který bude udržitelný a financovatelný. Takže nyní zahájíme rozpravu. Já vím, že vás musíme za necelou hodinu uvolnit, takže poprosím všechny řečníky, aby byli co nejstručnější, protože, takže kdybyste mohli nepřekročit dvě minuty, byl bych vám vděčen. Takže první vystoupí naši dva zpravodajové k víceletému finančnímu rámci, paní Toma, pan Olbricht. Který z vás chce vystoupit první? Monsieur Albrecht. Pan Albrecht. Merci, Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Já myslím, že na tento dokument jsme všichni čekali a poslouchali jsme vás, když jste dokument představoval. A teď tedy jsme svědky eh, konečného výsledku vaší práce. Je to dokument velice zajímavý a je to také něco nového v práci evropských institucí obecně. Jde o snahu změnit metody a pracovat mnohem konkrétněji. Pojďme teď tedy diskutovat o konkrétních záležitostech konkrétním způsobem. Nejde tedy pouze o analýzu toho, co nás, co bude stát, ale jakou to přinese přidanou hodnotu, což si myslím, že je velice zajímavé. Zvláště to, jak jste eh, vysvětlil vaše chápání přidané hodnoty, protože samozřejmě nemá smysl teď zabíhat do vědecké diskuze o přidané hodnotě, protože ta by neměla konce. Takže to je druhá věc. A pak další zajímavá věc je poslední část, kde se věnujete různým scénářům, tedy rozpočtovým dopadům jednotlivých eh, alternativ. A to je pro nás zajímavá část, protože to je reálný materiál, nad kterým se můžeme zamyslet a zanalizovat si případné dopady. Co chci říci? Že pokud se vezmeme ty jednotlivé scénáře a podrobně si je prohlédneme, vidíme, že ty jednotlivé alternativy si žádají jiný přístup a jinou metodologii a jiný způsob zavádění politik. Takže například to, co popisujete v těch scénářích, jsou vlastně změny různých politik, například změna uh, Eh, společné zemědělské politiky, kohezní politiky, nejde pouze o peníze. Tento dokument eh, nehovoří pouze o rozpočtu, ale o celé Evropské unii a o tom, co od EU očekáváme, co si přejeme, aby dělala. To je způsob, eh, nebo respektive to je to, o čem tady dnes hovoříme. Hovoříme sice prostřednictvím rozpočtu, ale prostřednictvím rozpočtu o mnohem širších otázkách. A teď už k mým dotazům. Nebudu nějak zabíhat do podrobností, spíše zůstanu na procedurální úrovni. Pokud se totiž eh, přejeme, abychom tady v parlamentu mohli diskutovat o konkrétních politikách a návrzích našich výborů, tak bychom měli k naší práci mít určité východisko. A teď otázka na vás. Myslíte, že potřebujeme politické rozhodnutí ohledně těchto jednotlivých scénářích nebo modelech? Myslíte si, že nejprve je potřeba politicky rozhodnout, že v komise, rada a parlament jako aktéři musí nejprve politicky rozhodnout, co si od Evropy přejí a teprve následně začít diskutovat o různých prvcích a politikách, ale myslíte si, že nejprve potřebujeme to politické rozhodnutí, anebo uh, eh, asi myslíte, že ten právní návrh, který přijde v prvním pololetí eh, příštího roku, by měl předcházet tomu politickému rozhodnutí. Takže co si myslíte? To politické rozhodnutí by mělo padnout před eh, vaším legislativním návrhem, anebo to bude eh, obráceně a politické rozhodnutí z toho vašeho legislativního návrhu vyplyne. Pro mě je to velice důležité, protože pokud chceme pracovat v parlamentních výborech, eh, tak můžeme mít různé názory na různé politiky a není možné věnovat se pěti různým scénářům. Je třeba už se začít zaměřovat na nějakou konkrétní možnost, aby ta práce měla opravdové výstupy. Takže toť má otázka na vás. Děkuji. Nyní paní Tomá. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám velice, pane komisaři. Ehm, ten dokument jsem dostala těsně před chvílí, takže jsem si ho nestačila přečíst, ale rozhodně oceňuji váš postup. Za prvé e, za to, že spolupracujete s Evropským parlamentem, za druhé, že e, váš dokument je bohatý e, co do pozadí a cest a kvalitní, ale musíme si uvědomit jednu věc. Vy dnes otevíráte diskusy o budoucnosti financování Evropské unie a otevíráte ji, a to velmi oceňuji, s eh, velikou jasnozlivostí a otevřeností, co se týče přidané hodnoty, rabatu, přidané hodnoty a tak dále. A hlavně o e, té poddimenzované povaze unijního rozpočtu v poměru k avizovaným politickým ambicím a my jsme tím velice trpěli při revizi, při přeskumu víceletého finančního rámce, takže já velice oceňuji, jak jsme všichni, komise, parlament, všichni přispěli k tomuto přeskumu a tehdy jsme opravdu konstatovali, že tady je trvalé podfinancování, je systémové, strukturální a o to tu jde. Na druhou stranu, teď jsem vyjmenovala všechno, v čem s vámi souhlasím a nyní přistoupím k té druhé části. Takže na druhou stranu, co se týče toho procesu diskuse, máme problém. První problém je ten, že jsme měli určitý zákonný termín, omlouvám se, že to připomínám, ale musím, v, v tom víceletém finančním rámci 2014-2020 bylo stanoveno datum, do kdy komise, Evropská komise má předložit legislativní návrh o budoucím víceletým finančním rámcem před 1. červencem 2018. Já to připomínám, zřejmě k tomu nedojde, ale bylo potřeba to připomenout. Připomínám to proto, že tady je určitý rozpor mezi vašimi závěry, a sice, že máme málo času a že byste si přál, aby byly věci Eh, stanoveny do konce tohoto legislativního období. A máte pravdu, že do konce tohoto legislativního období bychom minimálně potřebovali mít nějaké závěry ohledně budoucího víceletého finančního rámce a nějaký výhled po období roce 2020. A současně nás žádáte, abychom počkali. Takže já tady poukazuji na ten rozpor. Tím spíš, že jak říkal kolega a spoluspravodaj, je, to, je tu trošku zmatek, protože ta diskuse eh, je otevřená směrem k financování budoucnosti Unie, aniž bychom měli jakoukoliv pevně stanovenou strategii. Jinými slovy, rozpočet bude předcházet strategii. Prý se to často stává, říkali kolegové z národních parlamentů. Ale je to těžší, než eh, co bychom eh, měli, protože třeba strategie 2020 a na ní se jak si upravil rozpočet pro období 2014 až 2020. Ale závěr, ke kterému jsem dospěla a na který se ptám, vidím, že už tamhle bliká z červená hvězdička, že mluvím moc dlouho a omlouvám se za to, tak si myslím, že budeme muset paralelně postupovat jak co do strategické, eh, strategických otázek, tak co do otázek finančních. Jinak to nepůjde, jestliže chceme stihnout eh, te, eh, termíny a, a etapy, což je tak důležité pro Unii do konce tohoto legislativního období v mojí politické skupině, my jsme připraveni s vámi spolupracovat a nemůžeme čekat, musíme hned teď společně začít pokročit, postupovat v té diskuzi, kterou tady otevíráte a já vám za to děkuji, budeme maximálně vstřícní, ale dobře víte, komisaři, že také je třeba pracovat usilovně. Děkuji paní Toma a nyní dám slovo oběma zpravodajům k vlastním zdrojům jestli by mohli udržet svoje vystoupení eh, v méně než dvou minutách, tak jim budu za to vděčný. Pan Depré. Děkuji, pane předsedo. Já protestuji, protože s námi špatně zacházíte. Ne, to je legrace. Pane komisaři, rozptiluje, roz, rozptilte prosím tuto pochybnost. Snažím se na vás být zdvořilý. No, já chci mluvit o vlastních zdrojích a říci, že mnoho toho, co pan komisař říkal, nebude moci se stát skutečností, když to nevyřešíme. Takže blahopřeji k vašemu vystoupení, to je na úvod. No, vidíte, máte 33 vteřin už za sebou. Eh, pane komisaři, děkuji za vaši bojovnost a takový tonický eh, eh, projev, ale vy jste také šikovný Eh, tady jste nám předhodil teplonkou houstičku, abychom vyčkali. Takže nám říkáte, no to, ty, to bychom rádi udělali, ale teď ne. Takže prosím, počkejte chvilku, ať toho dosáhneme. A paradoxně si myslím, že to je moudré. A vysvětlím proč. Za prvé, potud, pokud neznáme výsledky Brexitu a jeho finanční dopady, některé věci prostě dělat nemůžeme. Já slyším, že Britové by měli dlužit Unii 60 miliard eur nebo něco takového. Pokud na to přistoupí a budou to každý rok platit v tranších 10 miliard eur po dobu 6 let, nebudeme mít finanční problémy. Takže mně jde o to, jaká bude realita Brexitu a jestli tedy se nakonec budou podílet na některých eh, politikách. Vidím, že Izabel Toma se mnou nesouhlasí, nicméně já na tom trvám. Za druhé, co se týče financování situace, kdy eventuálně nebude dost peněz, vy jste značný optimista, když říkáte, že požádáme členské státy, aby zvýšili své příspěvky e, a protože pro některé e, čisté přispěvatele představa, že by měli Eh, kompenzovat eh, výpadek Británie vyššími odvody, to je z říše snů. A kromě toho představme si, že budeme mít vlastní zdroje, které budou přímo vlastně přímou zátěží pro občany, když si třeba všimnou občané, že se něco zdražilo pod záminkou, že se tím bude financovat přidaná hodnota Unie a, a bude to vyvolávat velký odpor. Takže tady ta otázka vlastních zdrojů je naprosto kardinální téma téma. A já si myslím, a vy jste to taky od nás chtěl, abychom vycházeli ze zprávy Monty, ale zpráva Monty hovoří o dvou cestách a vy jste hovořil o e, jedné, a to je COP21 o energetice a ochraně životního prostředí, ale je tam druhý směr a to je férovější jednotný trh a tam jsou zdroje třeba v oblasti harmonizace Eh, daň, eh, eh, daně ze zisku, harmonizace, daně HDP a, a odvod určitého procenta a tak dále, které dávají smysl. Takže se chci zeptat, jestli podle vašeho názoru máme vycházet z určitého košíku vlastních zdrojů, které budou odpovídat těmto oběma logikám. Děkuji, pane Debre. Januš Levandovský. Děkuji za tento materiál k zamyšlení. Mé zamyšlení k vašemu zamyšlení bude stručné. Poslouchal jsem velice pečlivě, co jste říkal. A musím říci, že ten váš materiál není až tak bohatý a možná až tak přesný, zejména pokud jde o příjmovou stránku rozpočtu. Nicméně eh, naznačujete, co plánujete udělat, eh, vykazujete odvahu eh, pokusit se najít nové vlastní zdroje. Musíme využít Brexitu jako možnosti a Montyho jako východiska. Ve vašem materiálu je jedno prohlášení, že byste se chtěli zbavit eh, všech slev, všech rabatů. To zní optimisticky, že byste chtěli dosáhnout spravedlivého postoje s zásadou Fontainebleau eh, při úpravě výdajů. A ono to nebude jednoduché. Minulý rok eh, jsme se také snažili zbavit se rabatů a slev, ale u některých zemí, včetně Německa, to znamená, že se půjde cestou paušálních kompenzací v případě, kdy není možné eh, nastavit, eh, férové, mm, eh, nastavit férový postoj a pozici jenom úpravou výdajů. Takže to ode mě pro toto odpoledne takto stručně. No. Děkuji vám a nyní dostanou slovo koordinátoři rozpočtového výboru a Prominou mi, že je omezím na dvě minuty na jednoho. Nic víc, pane Fernandez, já vím, že vy jste vzorný. Děkuji, pane předsedo. To nepočítá, to ještě neplatí, ještě to neplatí. Já budu mluvit portugalsky. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu komisaři za dnešní prezentaci tohoto dokumentu. Děkuji vám také za mm, odvedenou práci a vaše odhodlání. Budu stručný. Jsem velice rád, že se shodneme eh, ohledně eh, VFR, že je potřeba nastavit tam větší flexibilitu a začít na všem pracovat eh, před začátkem mandátu. Na tom panuje schoda. Jsem rád, že komise je připravena k této práci a že i rada, doufíme, souhlasí. Máme strategii Evropa 2020, oblasti jako klimatické změny, eh, školství, zaměstnanost, výzkum, rozvoj. Máme spoustu priorit eh, a fondů. Když budeme čekat na to, až zjistíme, jaké dopady bude mít odchod Velké Británie, tak eh, nebudeme mít dostatek času na úpravu VFR. Takže já si myslím, že dopady odchodu Velké Británie se bohužel dozvíme až příliš pozdě a že i bez této znalosti musíme začít pracovat na novém víceletém finančním rámci. Samozřejmě, že je potřeba se dohodnout na prioritách, hlavní priority posílit. To je, myslím, jasné. Potřebujeme strategii Evropa 2020 nad rámec roku 2020, tedy se zapracováním nových priorit, Možná se bude muset eh, zvážit zvýšení procenta HND pro nové období VFR. Žádáme také větší flexibilitu, která musí jít ruku v ruce s předvídatelností. Pokud si přejeme více flexibility, tak ehm, toho možná dosáhneme snadno v jednoletém eh, eh, finančním rámci, ale my hovoříme o finančním rámci na sedm let pět let nám zase neposkytne dostatečnou předvídatelnost. Vezměme si jako příklad politiku soudržnosti v současném rámci VFR. Je zde nastavena podmíněnost, která ale nemůže nikdy platit pro studenty, podniky, občany, výzkumníky Podmíněnost musí být aplikována na členské státy, ale ne na fondy a programy. Pokud jde o otázku přidané hodnoty, tak pokud chceme hovořit o přidané hodnotě, tak eh, je třeba tomu dát politickou váhu, zvážit eh, náklady toho, že by některé programy vůbec neproběhly. Třeba před třemi, čtyřmi lety nikdo neuvažoval eh, o tom, jak bude nyní potřeba posílit eh, externí pomoc Evropské unie eh, v kontextu ku příkladu migrační eh, krize. Paní Gardier Zabal, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři Ettingere. Já um, Začnu jako Izabel tím, co se mi eh, nelíbí a skončím pozitivně. Já tady vidím určitou, eh, určitý problém se zásadami, s principy v tom materiálu k zamyšlení. Já si eh, myslím, že teď před námi je ten labirint různých scénářů a alternativ. My si přejeme, abychom měli v Evropě před sebou jasnou cestu, na které můžeme pracovat a nesmíme eh, interními diskuzemi ztrácet eh, čas. Neříkám, že jsme prozatím nějak nepřemýšleli o Evropě a, nebo že další čas a rozpravy a zamyšlení nepotřebujeme, ano, a, ale teď eh, už nějakou dobu je po referendu o, o Brexitu už nějakou dobu e, přemýšlíme a dostáváme se do situace, kdy Evropa začíná být frustrována, protože začínají občané mít pocit, že ztrácí směřování. Takže je potřeba si jasně stanovit, co si přejeme. A až budeme diskutovat o příštím VFR, a my už o tom diskutujeme v jednotlivých výborech parlamentu pro zemědělství, pro vnější pomoc, pro rozvoj a tak dále, a ptáme se, co si přejeme nastavit pro příští VFR, Nikdo se nás neptá, jaký scénář se bude aplikovat. ITRE řekneme, že chceme více pro Horizon 2020, že chceme funkční kosme, že chceme investiční plány. V zemědělství nám řeknou, potřebujeme reformovat eh, SZP, ale nemáme ještě jasno ve fondech. Eh, v regionálním rozvoji hovoří o fondu soudržnosti, ale nikdo neříká, že ty požadavky závisí na zvoleném scénáři, takže je potřeba, aby naše práce zrychlila. Eh, zkrátka, už dlouho jsme trpělivě čekali, teď už eh, se naše trpělivost blíží vyčerpání, takže eh, Teď přecházím k pozitivní části, opravdu telegraficky. Eh, je potřeba skutečně skončit se slavami a rabaty, to schvaluji. Je třeba zapracovat všechny mm, fondy a prostředky, které jsou mimo rozpočet, do rozpočtu. Je třeba řešit otázku vlastních zdrojů konkrétními návrhy a myšlenkami. A co je také dobré, eh, že se bude diskutovat o tom, jaký druh eh, VFR eh, si přejeme, jak dlouhý by ten finanční rámec měl být, pět let či více let a tak dále. A poslední věc, skutečně vám děkuji za kompromis eh, kterého se podařilo dosáhnout, zejména za zapojení Evropského parlamentu. To je nesmírně důležité a myslím si, že to je správná cesta, abychom od začátku, od samého začátku pracovali eh, jako komise a parlament společně. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Kolmel, který ovšem zde není, takže dám slovo panu Deprému. Nikoli jako zpravodaji pro vlastní zdroje, ale koordinátora za ALDE. předám slovo kolegovi nebo příštímu řečníkovi, jestli tady někdo z kolegů mých chce slovo. Dvě minuty. Kiitoksia komissaarille, että tulitte heti tänne. Děkuji, pane komisaři, děkuji vám za to, že jste dnes dorazil. Mám na vás dva dotazy a několik poznámek, pokud mohu. Chci se vás zeptat, Jak je to s krizovým mechanismem a jeho započítáním do nákladů? Do jaké míry tento krizový mechanismus, eh, kolik představuje HDP eh, členských eh, států? A druhá otázka. Jaký je podíl našich výdajů ve srovnání se výdaji ve veřejném sektoru v jednotlivých členských státech EU? Já Totiž eh, nemám pocit, že by si úplně Evropská unie utahovala opasek, zatímco členské státy tak činí. A teď ještě několik poznámek. Když hovoříme o vlastních zdrojích a Monteho návrhu ohledně vlastních zdrojů, Znamená to, že by se měly snížit platby členských států. To se mi zdá v pořádku. Rozpočet by neměl totiž růst. Pokud pan předseda dovolí, tak ještě bych se zmínila o e, financování zemědělství a společné zemědělské politice. E, Slyšela jsem o seškrtání této politiky, což si myslím, že by bylo eh, nebezpečné do budoucna. Eh, zemědělství je velice důležitý eh, sektor i z hlediska klimatických změn. je potřeba žádat větší úsilí v oblasti zemědělství, pokud jde o boj s klimatickými změnami a za této situace je riskantní snižovat zemědělství podporu. Tak doufám, že jsem byla stručná. Monsieur Tarant. Děkuji, pan Tarant. You, děkuji, pane komisaři, děkuji za velice jasné a dynamické vystoupení a prezentaci záměru Evropské komise. Mohu vám přislíbit, že zelení určitě budou uh, Eh, vášnivě o celé věci diskutovat a přijdeme jistě jako mm, vždy s konstruktivním návrhem. Teď tři poznámky. K tomuto textu. Pokud jde o vlastní zdroje, tak ty jsou velice důležité. A byl bych rád, kdyby se nám podařilo pod vaším vedením dosáhnout změny v oblasti vlastních zdrojů. A pokud to dokážete, tak jako historik bych řekl, že dojde k historickému e, okamžiku. A pokud potřebujete proto podporu parlamentu, tak se na nás klidně obraťte, protože mm, e, naše podpora bude mm, jak se poskytnuta okamžitě, což možná neplatí pro všechny členské státy. Eh, můj otec byl klimatolog, eh, takže pokud jde o klimatické změny, zdá se, že eh, zatím nedokážeme uniknout osudu a my za zelené se snažíme tedy maximálně situace zvrátit. Mm, k víceletému finančnímu rámci zdá by měl být sedmiletý, náš zpravodaj navrhuje pět let, nebo pět plus pět, různé varianty. Já si myslím, že by bylo lepší abychom to sladili s mandátem parlamentu, spíše než eh, abychom mm, jako poslanci zjistili, že předchozí generace poslanců něco rozhodla, co my už nemůžeme změnit. Takže kdybychom dokázali prolomit ledy v této oblasti, tak si myslím, že by to bylo velice dobré. A ještě jedna věc, možná to bude znít trochu eh, nepřiměřeně, jako nevhodné přirovnání, ale i v Sovětském svazu bylo 5 plus 5 a jenom Chruščov um, ty pětiletky chtěl před, protáhnout na sedm a nezdařilo se mu to. Děkuji. Arnott. Pan Arnot. Není tady. Takže má slovo paní Miriáda. Et donc, je donne la parole à Monsieur Soltek. Takže pan Šoltec. Merci pour la concision de leurs propos. A děkuji za tedy všechny tyto stručné řeči a nyní Monika Olmajer. <laughs> Já jsem tady pořád. Děkuji moc krát, pane komisaři pane předsedo. Nejprve musím říci, že se mi zdá velice dobré, že komise eh, po druhé předkládá veřejný, otevřený dokument a nikoli nějaký, ve kterém e, jsou ty pozice už dané, ale takový, který je opravdu předmětem k diskuzí. E, myslím si, že tato diskuze je nutná, zejména diskuze o tom, co je to vlastně e, evropská přidaná hodnota. Nepotřebujeme k tomu nějakou hloubkovou úvahu, ale bylo by dobré přeskoumat některé názory, na které jsme si zvykli a které možná nevedou nutně k cíli. Já si myslím, že to období 5 plus 5 je velice pozitivní a chtěla bych tomu poznamovat, že kdybychom jednou za pět let měli začít diskutovat o tom, jestli nechceme značně změnit od základu naše programy, tak v takovém případě by docházelo neustále k novým revizím, které by až o dva roky později vstoupily v platnost, tak národní legislativa by je nemohla implementovat dříve a měli bychom časové spoždění tak jako tak. Takže si myslím, že pět, pak přeskum v polovině období a pak dalších pět let by se mi zdálo jako smysluplný návrh. Mě vede k zamyšlení e, otázka e, toho, zda členské státy by měly sami e, prověřovat, které agentury jsou pro nás do budoucna důležité a nutné a e, jiné bychom měli e, případně omezit a nebo úplně zrušit, protože na evropské úrovni se změní priority. E, I o tom bychom se mohli zamyslet. Jsou oblasti jako například zemědělství, kde dochází k stále větší renacionalizaci. V takovém případě by měly ale členské státy přispět svým vlastním dílem a ne financovat pouze z evropské obálky protože tolik se toho renacionalizuje, tak proč by to celé mělo být placeno z evropské úrovně? Členské státy by snad mohly k vlastním prioritám něco vlastního přispět. A právě v zemědělství není vždy snadno pochopitelné, to teď řeknu otevřeně, když velký eh, průmyslový podnik eh, dostává z evropské úrovně eh, značné množství financí, přestože je naprosto eh, konkurenceschopný v oblasti zemědělství eh, tento proces budeme muset ještě zvážit a budeme muset zvážit, na základě jakých podmínek budeme dotovat. Já jsem pro dotaci zemědělství, jsem pro zabezpečení produkce potravin v Evropě, ale přesto bychom se měli v tomto sektoru zamyslet eh, nad tímto problémem. Myslím si, že eh, tento úkol, eh, že, že před námi stojí úkol eh, získat více peněz na inovace a výzkum, protože na tom bude záviset, jestli budeme mít pracovní místa nebo ne. Protože inovace pouze může nabídnout mladým lidem budoucnost, kterou potřebují. La parole est maintenant à Jens Geier. A nyní má slovo Jens Geier. Vielen Dank, Děkuji, pane předsedo. Eh, já nebudu opakovat veškerou tu chválu na ten reflection paper. Eh, už to bylo všechno řečeno eh, a také někteří eh, kolegové už měli možnost se vyjádřit, tak já se soustředím pouze na jeden bod nebo na dva jediné, které vnímám kriticky. Pane Ettingre, já bych si přál trochu více odvahy v oblasti vlastních zdrojů. Montyho zpráva přednáší devět návrhů a já jsem slyšel hlasy, které říkali, no jo, ale devět návrhů to rada všechno jedno po druhém zredukuje, eh, omezí a u každého najde výmluvu, proč by tohle nefungovalo. Chtělo by to tak trochu více eh, tahu na branku, to ale není předmětem této debaty. Vy jste z těch devíti scénářů vybrali dva, eh, při nejmenším v německé verzi to zní ale docela zdrženlivě. A já bych si přál, kdyby eh, komise eh, se vyjádřila jasněji, kdyby jasněji řekla, tohle je důležitý příspěvek k tomu, aby skončilo to podfinancování evropského rozpočtu. Mělo by to tam být jasněji řečeno, že takové jsou naše návrhy. A teď ten druhý bod, ke kterému bych chtěl něco říct. A k tomu ještě určitě budou mluvit další kolegové z oblasti regionální politiky. Ano, je nám jasné, že tento bod je jeden z těch, kdy pokud dojde k přerozdělení, tak eh, bude jaksi první na řadě, bude hned po ruce. Nám eh, je to jasné, eh, že pozice politiky soudržnosti není momentálně z nejsilnějších. Ale eh, dělal bych hodně proto, aby politika soudržnosti se dala obhájit tak, jak teď vypadá. A v těch scénářích eh, je obsaženo to, že momentálně si myslím, že politika soudržnosti je vytvořena správně. Samozřejmě vždycky je to zlepšovat, ale e, má tu funkci, kdy slouží všem regionům Evropské unie, dává občanům Evropské unie e, se e, přímo podílet na politice Evropské unie. Já si zkrátka myslím, že tento princip bychom měli uhájit. Děkuji. Merci, Děkuji, pan Ali. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар. Děkuji, pane komisaři, vážení kolegové. Já vám chci předně poděkovat za vaši prezentaci a dokument, který jste nám předložil. Myslím si, že je to skutečně materiál aktuální a jak jste říkal ve svém vystoupení času nemáme na zbyt. V tuto chvíli probíhá přeskum FR a proto bychom měli řešit už otázku nadcházejícího víceletého finančního rámce. Bez adekvátního financování ovšem nebude možné, abychom implementovali své priority a politiky. Pokud nebudeme mít financování, tak nebudeme schopni říci, jakým směrem se chceme rozvíjet, jaké priority naplnit. A e, teď tedy stojíme na samém počátku diskuze, ale nesmíme zapomínat na to, i v průběhu celého procesu na základ Evropské unie, na kterém unie stojí, a to je solidarita. A Nemá smysl ovšem hovořit pouze o solidaritě, konec konců jsme v rozpočtovém výboru, je potřeba soustředit se i na rozpočet, který je orientován na výsledky. A takový na výsledky orientovaný rozpočet by měl být eh, mm, vypracován i pro rok 2018. Zároveň eh, s tím se musíme připravovat na příští víceletý finanční eh, plán a vzít v potaz projekty, které jsou součástí Junckerova plánu a přinášejí také svou přidanou hodnotu. Evropská komise a parlament eh, zde mají svou odpovědnost. A teď moje otázka týkající se přípravy příštího víceletého finančního rámce. Ten se bude týkat období po roce 2020 a v souvislosti s tím, co jste říkal, že příští VFR by mohl být eh, v délce 5 plus 5, což mě nevadí. Tak eh, jaká jsou vaše očekávání ohledně těch příštích deseti let? Například taková ta strategie, jako jsme měli teď Evropa 2020, bude podobná strategie pro dalších deset let, eh, třeba strategie 2030? možná už by měla být dispozici, když budeme připravovat eh, VFR pro toto období. A teď pokud jde o Brexit, po konci vyjednávání, a já věřím, že to už bude souviset s tím příštím víceletým finančním rámcem, tak po Brexitu dojde k eh, výpadku financování. Budou peníze chybět tuto chvíli máme k dispozici pouze určité eh, odhady. A vzhledem k výzvám v oblasti migrace a bezpečnosti, myslíte si, že proces eh, stanovování nových priorit nebude mít dopad na systém financování EU? Děkuji. A nyní má slovo paní Majetič. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkujeme za vaši prezentaci toho dokumentu. Musím říci, že jsem měla trošku vyšší očekávání, než co v tom eh, reflexním dokumentu nacházíme. Po té, co byla Bílá kniha předána členským zemím, tak bylo jasné z toho sdělení, že eh, řešení nebude jedno z těch pěti, jedno z pěti scénářů, ale že to bude kombinace. Takže já si v zásadě myslím, že když hovoříme o rozpočty EU a jeho budoucnosti, tak musíme rovnou toto brát v potaz. A proto jsem očekávala, že komise předloží nějaké návrhy, jak vidíte strukturu rozpočtu po roce 2020 a tak dále, čili jaká ta struktura bude a potom Eh, budeme diskutovat na základě toho ne ohledně scénářů, protože stejně víme, že ty scénáře budou pomíchané. Čekala jsem konkrétnější návrhy, mm, a čili co přesně se udělá s rozpočtem co do výkonů a, a samozřejmě teď si to musím podrobně přečíst, celý ten dokument, ale když vidím tu část, která se týká soudržnosti, tak je tam napsáno, že se očekává, že politika soudržnosti bude rychleji implementována a jedním z řešení je, že budou opatření pro přísnější pravidla eh, závazku, ale to nijak nesouvisí s rychlejší implementací, protože v rámci rychlejší implementace musíme jednat rychleji, potřebujeme nové nařízení a nová pravidla připravená již pro příští období proto, aby mohlo docházet k rychlejší implementaci politiky soudržnosti. A vy jste taky věnoval spoustu času Eh, po předvstupní omoc, pomoci, což není ani 1% evropského rozpočtu a zvláště zdůraznil Srbsko, ale já si myslím, že když hovoříme o tomto, tak bychom měli hlavně zdůrazňovat Bosnu a Hercegovinu. A v to v této části Evropy eh, tam, to, to, to nebyla občanská válka, ale to byla srbská agrese. Děkuji. Paní Pajdere. Eh, děkuji, pane předsedo, eh, děkuji, pane Ettingere, za vaše snahy a na rozdíl od eh, kolegů si myslím, že ten dokument je velice dobrý a přichází v pravý čas, ale myslím si, že jsou tam určité momenty k diskuzi. Paní Maletič hovořila o politice soudržnosti a já s ní souhlasím. Já mám eh, takový pocit, eh, že eh, z těch pěti scénářů jenom v jednom se počítá z prostředky na politiku soudržnosti. To je scénář pět, ten je jediný reálný pro mě. Ty ostatní předpokládají škrty a já si myslím, že to není správná cesta pro naši politiku, protože já jsem profesorka na univerzitě a chtěla bych říci, že obchod a ekonomické vztahy fungují lépe mezi státy, které, státy, které jsou na stejné úrovni. A to je pro nás veliká výzva, abychom ty země, které ještě nedosáhly to je střední úrovně eh, vývoje, eh, aby, aby ji dosáhli. A to co nejrychleji. Myslím si, že váš návrh na 5 plus 5 let je vynikající, ten mi připadá opravdu velmi dobrý a právě tak eh, to zapojení států. Někteří kolegové jsou skeptičtí, myslí si, že e, státy nebudou chtít tolik platit, ale každopádně ty stropy pro platby, které členské státy odsouhlasily, ještě nejsou naplněny. Takže já bych tady viděla určitou možnost. A pak mám ještě otázku e, ohledně administrativních nákladů. Mně bylo potvrzeno 6% na administrativní výdaje, na administrativní náklady. Není to trošku moc? protože ty platy, eh, jaké jsou v komisi a v parlamentu, jsou velmi vysoké. I sociální zabezpečení eh, úředníků je také příliš vysoké. Je nějaká možnost tady eh, hledat nějaké úspory? Merci. Děkuji, pan Denano. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Když říkáte zrušit rabaty, když říkáte ušetřit a, a přidanou hodnotu, musíme s vámi souhlasit. Musíme si říct, co chceme dělat společně, jakou integrovanou politiku. Existují evropské politiky, národní politiky, regionální politiky a my si musíme vyjasnit kompetence každé úrovně politik a dohodnout se, co budeme dělat společně, dřív než se začneme bavit o rozpočtu. Myslím, že otázka vlastních zdrojů je naprosto zásadní a chtěl bych vás upozornit na to, že bychom této situace eh, měli využít pro eh, předložení finančních nástrojů a, a, a řešit je, protože ty finanční nástroje teď způsobují spoustu škod. Politiky vedené finančními nástroji nejsou politiky veřejné, veřejnoprávní, jsou to soukromé politiky, které jsou finančními nástroji podporovány. A to je skutečný problém. Tak si myslím, že na to je potřeba dávat velký pozor a Evropa si musí dát práci investovat, ale investovat do veřejných zdrojů. Děkuji. Děkuji, paní Krell. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já jsem koordinátorka své frakce v regionálním výboru, takže není divu, že budu hovořit o regionální politice a musím upřímně říci, že mě poměrně zarazilo, když jsem viděla ty různé scénáře, protože si myslím, že tam v podstatě a to souvisí s dokumentem kolegyní Krecu, tam bych si přála více e, ambicí v politice soudržnosti. E, tam je to tak lehce naznačeno, ale u čtyřech scénářů z pěti jsou velice masivní škrty a to na základě principů, e, že všechny regiony se můžou účastnit politiky soudržnosti a je asi na čase, aby politika soudržnosti nebo eh, politika soudržnosti je jediným investičním programem, který jde přímo k občanům a proto tvoří přímé spojení mezi občany a eh, Evropskou unii. Tak už jenom to je pro mě evropská přidaná hodnota, o které jste předtím hovořil. Eh, a v v pondělí jste to říkal velice jasně na fóru o soudržnosti. A já si myslím, že se nám musí společně podařit najít cestu k tomu, eh, abychom eh, tuto politiku nerušili, eh, protože lepší je ji tak zjednodušit, aby tam nebyly administrativní náklady ve výši 50%. To by byla taky cesta. Já bych k ní byla ochotná, ale nechci se odchylovat od toho, že všechny regiony se mohou Eh, účastnit a to právě v době, kdy lidé jsou skeptičtí vůči Evropské unii. A teď říct, že ne každý se může podílet, to si myslím, že by byla špatná cesta. A taková je obsažená ve čtyřech z pěti scénářů. Děkuji, pan Novakov. Děkuji, pane. Commissioner. Pane komisaři, jeden z těch pěti scénářů eh, by měl dostat Oscara, ale abyste toho docílil, tak potřebujete poslance v tohoto výboru, z výboru Regi, celkově z parlamentu. A abyste toho Oscara skutečně pro některý ze scénářů dostal, tak je potřeba tam něco malinko změnit. Trochu se připojím paní Krell. Mám totiž podobnou obavu jako ona, že čtyři scénáře předpokládají škrtat v soudržnosti a zemědělství a to těžko komunikovat našim občanům v členských státech v době, kdy čekáme na Brexit, kdy je tady dluhová krize v Řecku, migrační krize a najednou přicházíme s dalšími škrty. Jsem si jist, že všichni eh, zde vás podpoří celém procesu, ale já od vás chci ujištění, že budete otevřen dalšímu jednání bez ohledu na to, který scénář bude vybrán, že budete připraven ten scénář eh, upravit tak, aby to bylo v nejlepším zájmu evropských občanů. Děkuji. Merci, Madame Thomas, pour 30 secondes. Děkuji, paní Toma má 30 vteřin vaším přátelským nátlakem, pane předsedo, stahuji svou žádost o slovo. Tak já to využiju a položím sám dvě otázky panu komisaři a poděkuji paní Toma. Krabatům, pane komisaři. V duchu některých států si říkáme, že když zrušíme rabaty, tak některé státy budou platit méně. Ale nedalo by se víc toho, že když zrušíme rabaty, tak to bude představovat více příspěvků, ale my teď jsme plně očekávání, protože nemáme pravomoci co do příjmu. Čili domníváte se, že jsou nějaké perspektivy přeskumu mechanismu příjmu a pokud by mělo být alokováno do rozpočtu Unie výnos z obchodu s povolenkami na CO2, tak by to byl dodatečný příjem pro rozpočet Unie? To je moje první otázka. A druhá otázka, jsou hypotézy eh, ohledně snížení eh, prostředků na společnou zemědělskou politiku. Ale cílem společné zemědělské politiky je zajistit příjem zemědělcům. Takže co si máme představit? Jestliže by mělo dojít v úvozovkách, já za to nepléduji, ale pokud by mělo dojít k nějakým úsporám, lze si představit, že by unie přeskoumala svoji obchodní politiku a některé dohody o volném obchodu, které ze zemědělství činí tu eh, proměnou v dohodách o volném pohybu, o volném obchodu, takže bychom lépe garantovali ceny uvnitř evropského trhu a tím pádem, pokud by ceny zemědělských výrobků byly valorizovány, zlepšil by se příjem zemědělců a ti by tím pádem byli méně závislí na tom, co pobírají v rámci společné zemědělské politiky. Jinými slovy, těžko si lze představit úspory v některých kapitolách, pokud v korelaci s tím nebudou spochybněna některá pravidla, která se týkají hospodářské soutěže eh, a vyjednávání o smlouvách o volném obchodu. Takže myslím, že všichni, kdo se hlásili o slovo, tak učinili a připojuji se ke vší chvále na vaší adresu a děkuji vám za silnou stimulaci, kterou eh, nám tady předáváte v rozpočtovém výboru i v Evropském parlamentu. Pane komisaři, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, milí poslanci, děkuji moc krát za vaše názory, podněty, kritiky a návrhy moje generální eh, ředitelka eh, je, eh, při, je přijala, bude vyhodnocovat. Vaše očekávání bereme velice vážně. Z těch pěti možností bychom mohli vytvořit dalších 25. Je to velice heterogenní obrázek a to právem, protože jsme na úplném začátku zatím. Za tři a půl roku a tři dny začne rozpočtová budoucnost, o které nyní hovoříme. Takže pro netrpělivost zatím není důvod. Ještě chybí tři a půl roku a tři dny. Takže eh, beru si z toho, že eh, myšlenku 5 plus 5 bychom měli eh, prohloubit a nějak rozpočtově právně definovat. Těch pět let se s právem má překrývat s mandátem vaším i s mandátem komise. Já jakožto komisař budu končit mandát s vědomím, že se rozhodlo o budoucnosti rozpočtu na další desetiletí ale proč by to tak mělo být u vás? Délka mandátu eh, pět let by se měla krýt s VFR, proto aby nový parlament měl dostatek času k tomu, aby vytvořil nový rozpočtový rámec eh, v 2022 až 2027. To nebudu já ani vy. Takže naše argumentace není nutně stejná. Děláme to, protože to dělat musíme, ale musíme to udělat správně. Já jsem přesvědčený o procesu Bílé knihy. Ta také se setkala u vašich předsedů frakcí v parlamentu se značnou podporou a já ji beru vážně. Pokud bychom to brali jako nějaký seminář, tak by to byla škoda. Já to beru vážně. A po Brexitu stála Evropa před otázkou, co bude dál co musíme kde změnit. Potřebujeme méně Evropy, potřebujeme více rychlostí, potřebujeme priority a to ostatní necháme být, nebo potřebujeme více Evropy. A před stejnou otázkou stojí i obyvatelstvo. A i vy ve vašem parlamentu. Někteří poslanci, kteří k tomu mají mandát, říkají méně Evropy. Jiní říkají mnohem více Evropy. Jsou členské státy, které razí mezi vládní legislativu a politiku s více rychlostmi. Pak jsou další členské státy, které jsou proti tomu. Někdo chce eh, vytvořit Evropský úřad veřejného žalobce, to je 20 států pro, 8 států proti. Takže to už je další rozdělení rychlostí, další rozdělení priorit. Já ten proces beru vážně. A proto můj dokument je zdrženlivý a dominantní. Poznáte, že v průběhu nejbližších měsíců budu konkrétnější. Doufám, že ne příliš konkrétní na vás. U některých z vás naplním očekávání a u jiných vědomně ne. Vědomně nenaplním. Máme ještě čas. A ten čas využijeme. Momentálně jsme ve, stá, ve fázi úvah, myšlenek a naslouchání. A především eh, po eh, té, co začal bratislavský proces Evropské sedmadvacítky, a který pokračoval v Římě, a v obou evropských radách vznikly hezké skupinové fotky, ale to je všechno. Nic víc. Od šéfů, států a vlád musíme vědět, co od Evropy čekají a jak k tomu přispějí. Co očekávají a jak k tomu přispějí. Skutečnosti, projekty a peníze. Já jsem se setkal nejméně s 15 ministry členských států. Je tam poměrně jasně utvořený tábor better spending, lepší výdaje, ale eh, nakonec z toho není nic. Zdá se přiměřené, že když Britové odejdou, tak bude chybět čistých 11 miliard, 16 eh, A co uděláme my? Zůstaneme u 1 Je to poměrně silná skupina a vy můžete ovlivňovat své vlády. A pan Gajer eh, řekl, že je potřeba eh, se poradit také se stranickými kolegy z Mnichova a Berlína. Že potřebuju jenom. Ne, promiňte, musíte povařit tam, jaká je vaše pozice. Ne, eh, já jsem přesvědčený o tom, že i s Gabrielem je to možné, já budu bojovat eh, za více prostředků, o tom si buďte jistí. Za projekty s přidanou hodnotou, za projekty, které podle našeho přehledu o výdajích budou ještě lepší než ty, které dosud máme. Politika soudržnosti prochází určitou krizí. Já velice rád se zasadím o stabilní eh, politiku soudržnosti, ale ta dává smysl pouze v regionech a členských státech, které také eh, prostředky bez odkladu eh, potřebují což není přesvědčivě doloženou celé řady případů. Otázka další, kde můžeme my sami škrtat. Dobrá otázka. My, komise, jsme za letošní rok už hotoví máme o 5% zaměstnanců méně. A parlament toto splní patrně příští rok. Já jsem zvědavý. Jsem opravdu zvědavý. V posledních letech jsme, zastropo, jsme zastopovali růst platů dvakrát na dva roky každý úředník v parlamentu, radě a komisi za stejný úkol a stejnou platovou třídu dostává stejné množství peněz. Každý. Úplně každý. Ale za to už sem nedostanete Němce. Mohou také být na ministerstvu zahraničí u pana Gabriela. Přesvědčit mladého vysokoškoláka, aby šel do konkurzu, je důležité, aby ze všech členských států ty nejlepší mladé hlavy, ekonomové, chemici, právníci a další v nás viděli atraktivního zaměstnavatele. Já vás mohu vzít sebou do Berlína. Přesvědčujte mladé Němce, aby jeli pracovat do Lucemburska, kde je velice daleko. Oni radši zůstanou v Düsseldorfu, Potsdamy, Brus, eh, Berlíně, Mnichově. A o to tady právě jde. My nechceme jaksi se ušetřit k smrti. Když průmysl platí mnohem víc, Philips, Siemens, Bosch. A my bychom měli konkurovat o ty nejlepší lidi, ne o více lidí. A chceme pro ně být atraktivním zaměstnavatelem. My, poslanci komise, účetní dvůr, rada, tak to je mým cílem. Pak tu zazněla otázka, jestli chceme dotovat ve všech regionech. Ano, v tom dokumentu o tom nic není. Není tam napsáno v žádném scénáři, že by některé regiony vypadly. Otázka eh, ale zní, co z toho udělají členské státy a ekonomové členských států. Otázka eh, se debatuje i na veřejnosti, jestli máme dotovat pouze chudé regiony. V tom eh, dokumentu eh, je, jsou pouze obecné a nijak slabomyslné požadavky, aby se z toho mohly dále vytvářet názorové pozice. Ve dvou scénářích píšeme nižší podíl, to ještě neznamená méně peněz. Když například udržíme stabilně eh, prostředky ze soudržnosti nebo ze zemědělství a dáme miliardy do eh, obrany nebo do rozvojové pomoci, tak procentuální poměr se zmenší, ale částka zůstane stejná. Takže možná, že naše zkratkovitost si žádá ještě vysvětlení, eh, což, čehož se velice rád zhostím v nejbližších týdnech a měsících. Potom ta strategická divize. Tady je potom otázka, že nesmíme ztrácet čas. Ta, eh, Obrana by měla dostávat 1,5 eh, miliardy eh, na výzkum a vývoj v oblasti obrany. Pokud to bude odmítnuto, tak to bude v podstatě značná změna pro rozpočet. 1,5% sem nebo tam. Pokud chce Velká Británie například zůstat naším partnerem a přispěje mnoha miliony každý rok do Fondu pro rozvojovou pomoc, tak to může pro členské státy být argument. Pokud ne, tak ta 27. to e, potom musí patřičně uspůsobit. Potom ještě další bod. Víme, že od konce příštího roku nebo začátku přes příštího 2012-2020 do té doby ještě jsou Britové ochotní financovat. A elementární otázka pro vás, pro Evropský parlament. Pokud eh, Britové by eh, odmítli a tím by nastal nejhorší scénář při vyjednávání, tak by se nedali pořádně obnovit obchodní vztahy tak měnilo by to eh, situaci eh, nejen pro roky 2019 a 2020, ale totálně i pro příští vícelety finanční rámec, protože to jsou 100 miliardy do roku 2020 i poté. Neměli bychom vyčkat na tato důležitá rozhodnutí k tomu, abychom se bavili o návrhu rozpočtu po roce 2020 já si myslím, že také zemědělská politika, e, evropská zemědělská politika je smysluplná. Když ale, kdybychom věděli, že vede k výsledkům bez škrtů, tak by tady nebylo co měnit. Je potřeba srovnávat a s tím máte více zkušeností e, než já. U, u předminulého e, víceletého finanční rámce, víceletého finančního rámce předložila komise ambiciozní návrh, jenže ten skončil v odpadkovém koši. Barroso a Levandovský předložili návrh, který byl realistický a přiměřený, ale potom vlastně to tak nedopadlo. A je potřeba, aby nebo členské státy neříkají, co vlastně chtějí a co očekávají. Některé eh, vedou volební boj. V německém prostoru se říká o tom, že by se měl snížit počet komisař na eh, polovinu z 28 na 14, ale nikdo nechce dát eh, ani o šiling nebo ani o korunu více. Takže my to bereme v potaz mapujeme tyto nálady. A potom otázka, jestli v zemědělství by se měly výjmout velké podniky, jak to bylo zmíněno. Tak já jsem tady e, otevřený u tohoto tématu. Já pocházím z země s malými rodinnými podniky. Ale otázka, jestli můžeme dotovat degresivně e, podle nějaké jednotky, podle eh, hektaru například, tak to je samozřejmě eh, platná úvaha, kterou, kterou je potřeba eh, dovést k nějakému výsledku a pojednat ji. Potom to zazněla celá řada dalších otázek a já bych prosil, zůstaňme v kontaktu, pokud mě budete potřebovat, tak já jsem tu pro vás a zcela jistě v nejbližších měsících ty se budeme zabývat o těch surových návrzích na, MM, na MFF a budeme na nich dále pracovat S tou, mezi, mezi touto komisí a vaším parlamentem. Děkuji, pane komisaři. Takže strávíme léto studiem, kdy budeme analyzovat dokument, který jste nám předal. Vy jste říkal, že se pokusíte přesvědčit vlády, členských zemí a jestli jsem to dobře pochopil, že vlády je snaží přemlouvat po září, po měsíci září, tak to je dobrá perspektiva, že bude snaží vlády přemlouvat po měsíci září. Výborně. A pokud chceme, aby naše vlády se přesvědčily, tak je potřeba, aby je v tom povzbuzovalo veřejné mínění a proto, kolegové, je potřeba vést diskusi a přiživovat diskusi o budoucnosti Unie, jaké veřejné statky lze řešit na národní úrovni, jaké v době globalizace lze řešit efektivně jedině na evropské úrovni a vyvodit z toho rozpočtové závěry. Takže tím bychom to pro dnešek ukončili. Děkuji panu komisaři, děkuji zpravodajům i vám všem. Koordinátoři se sejdou zítra v 8.30 ráno a rozpočtový výbor se sejde v 10 hodin. A tím končím dnešní zasedání.